referendum. Přál bych si tedy, abychom usilovali o reformu procesu udělování absolutorií. Děkuji. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Než budeme pokračovat seznamu řečníků, eh, dovolte mi eh, krátkou poznámku. Podle článku 216 jednacího řádu musíme eh, přečíst několik oprav, protože je třeba dodržet některé termíny. Jsou to čtyři opravy, které musíme přečíst a to e, příslušné výbory musí respektovat čtyři opravy e, k textu. Za prvé ke stanovisku Evropského parlamentu e, bylo stanoveno prvé čtení 24. listopadu 2010 vzhledem k vydání směrnice Evropského parlamentu a rady zabránit používání nebezpečných nebezpečných látek v elektronických a elektrických přístrojích. Za druhé ke stanovisku eh, k prvého čtení 16.2. Eh, vzhledem k vydání Evropské směrnice eh, z roku 2001 23 ES pro zabránění používání léčiv, které v důsledku svých vlastností výroby nebo vlastností jsou padělány, aby se nedostávaly do, eh, do eh, oběhu. A dále vzhledem k vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady ke změně směrnice 2006-116 ES Evropského parlamentu a Rady o ochraně autorských práv a práv příbuzných a poslední bod ke stanovisku Evropského parlamentu v z prvého čtení 11. 11. 2010 k vydání směrnice Evropského parlamentu a rady eh, k zprávě alternativních investičních eh, fondů eh, a směrnice z roku 2009 65 2009 a nařízení 1060 a podle článku 216 eh, odstavce 4 jednacího řádu eh, jsme schválili tyto připomínky, pokud eh, politická skupina nebo minimálně 40 poslanců do 24 hodin nepožádají o pozastavení jejich platnosti. Děkuji vám za pozornost a nyní pokračujeme s řečníky. Slovo má paní Makovej na tři minuty.